Mám dvě oznámení. První, eh, místo předsedkyně Katajnen souhlasil s tím, že se eh, dostaví na Ekon, aby eh, představil návrh komise ehm, pro stanovení Evropského fondu pro strategické investice a sekretariát teď ehm, má s ním kontakty, takže pravděpodobně to bude příští týden, ale ještě pořád pracujeme na stanovení ehm, konečného data a času a jak asi víte, tak Evropský parlamentní víkend se bude konat a to mezi 3. a 4. 3. a 4. února se zástupci národních parlamentů, včetně konference ex article 13 eh, fiskálního dopadu, článku 13 fiskální dopad, a během parlamentního týdnu výkon k Ekon bude mít zasedání interparlamentního týdnu, bude to 3. Eh, února od 11.15 do 13. hodiny a bude to rozděleno do sekcí. První k koordinaci EU e vztahu k agresivnímu daňovému plánu, daňovým podvodům a unikům. A druhý bude zodpovědnost dohledových úřadů ve finančních službách, zvláště e, z bankovní unii. Takže bych chtěl povzbudit eh, členy výboru, aby se eh, zúčastnili tohoto setkání, protože si myslím, že bude velice užitečné eh, zorganizovat výměnu názoru k těmto tématům se zástupci národních parlamentů. Takže to bylo oznámení a teď přejdeme k bodu čtyři pořadu jednání a sice peníze finančních trhů. Máme tady velkou eh, spoustu fondy peněžního trhu, máme tady spoustu mm, pozměňovacích návrhů, 74 eh, eh, pozměňovacích návrhů ke zprávě na GIL. A Ehm, to, to zvážíme. Hlasování se bude konat ehm, na výboru Ekonu 23. a 24. února. A také bych ehm, chtěla informovat ten výbor, že eh, na žádost eh, skupiny EKR koordinátoři Ekon se rozhodli, eh, že bude provedeno posouzení dopadu o pozměňovacích návrzích 23, 24, 25 a 27. A to má být dáno do půlky eh, února, takže ještě včas eh, před eh, hlasováním, které jsem, jak jsem řekl, bude konat 23. 24. února. A strana byla vybrána a posouzení dopadu bude tedy mm, připraveno právě v těchto dnech. Myslím, že už nemusím nic dalšího dodávat eh, k celému eh, pozadí eh, tohoto velice, to legis, velice důležitého legislativního dokumentu, takže předávám i hned slovo zpravodajci Nina Jill. Good morning, colleagues. Um, I'd just like to kick off with a first maybe a quick recap on what are money market funds for those who haven't been steeped in it for the last few uh, months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 čísel, které byly prezentovány. Možná bychom mohli najít nějaký kompromis a dosáhnout cílů, toho cíle, aby fondy peněžního trhu byly co nejvíce likvidní a aby investovali do diverzifikovaných aktiv. Jedna z věcí, kterou zdůrazňuji, je vyšší transparentnost Mm, myslím, že to je velká priorita a s mm, častějšími požadavky na zveřejňování i eh, zátěžové testy časté. Mm, tak já vítám tedy podporu, která existuje pro to všechno. Musím zdůraznit, že máme určitou míru schody v některých těchto věcech, ale stále jsou tady významné politické rozdíly. Ehm, hlavní otázka je, jak budeme řešit systémová rizika. Ehm, z hlediska tedy fondů peněžního trhu. Já vítám celá řada nápadů, které tady kolegové předložili. Především eh, některých, někteří stínoví zpravodajové. První myšlenka je tedy eh, čistá hodnota aktiv eh, s nízkou volatilitou, kterým se říká LVF. Tyto návrhy byly předložen, předložil Brian Hayes a Eh, také vy, pane předsedo. Je to trošku jiný přístup. Pak je tady ehm, návrh ehm, variabilního akciového modelu, no, podílového modelu, to je, eh, tady předpokládám, že stínoví zpravodaje sami budou chtít prezentovat své pozměňovací návrhy, takže to nebudu vysvětlovat, o co se jedná. Ale Pak je tady, pak jsou tady další možnosti. Jedno z nich je um, postupné uh, synaps a um, další je návrh pana Kemala, pana Hejze. Také tady padla celá řada radikálních nápadů, které nebyly doposud eh, na stole, což je snaha, aby v MMF eh, byly považovány za banku s kapitálovými požadavky na, na likviditu a pohledající do bankovnímu dozoru. Takže mm, tady má, je před náma ještě nějaká, ještě spousta práce. Jedno z dalších témat, které se objevilo, a to je velice aktuální v tuto chvíli. To jsou daně, daňové otázky. A já tady sdílím obavy, které vyjádřila paní Žuli, stínová zpravodajka pan Masy z GOE, v tom, že se domnívají, že je důležité, aby tady nebyly žádné vazby na daňové ráje, takže to plně podporujeme. Myslím, že to je důležité vzhledem k dalším debatám, které vedeme. Z mého hlediska je klíčové, abychom našli nějaké klíčové body, kde se shodneme na nadcházejících dnech. A já budu mm, pracovat se stínovými zpravodaji na kompromisních návrzích a v pondělí bude schůzka stínových zpravodajů. Já bych řekla, že kdybych bylo důležité najít eh, vyvážený kompromis, který by zohlednil eh, stanoviska různých frakcí co nejvíce. Pokud nebudeme flexibilní, tak skončíme vlastně stejně, jako to dopadlo v minulém parlamentu. A na závěr chci zmínit dvě důležité věci. Mm, myslím, že ti, kteří chtějí um, jak si přistupovat k tomu eh, jako um, jenom eh, s, le, s lehkým přístupem, tak mohu říct, že to není akceptovatelné pro řadu kolegů ačkoliv si můžeme myslet, že se ten obor že si ten eh, obor jaksi poradí sám se sebou, tak si musíme uvědomit, že právě tento sektor, především ty korporátní sínav, eh, je, to je, to je sektor, kde se všichni znají. Oni si navzájem půjčují eh, mezi sebou. A to je problém to může vést pak k systémovému riziku. Takže to je důležité, to si musíme uvědomit, že musíme mít regulační rámec, abychom tyto věci mohli vyřešit. A těm, kteří si myslí, že všechny naše problémy může vyřešit eh, prostě jenom eh, postupné, postupná eliminace sínas, tak ve skutečnosti my nevíme, jaké důsledky by to mělo pro Evropu. A pro naši likviditu, pro eh, dostupnost investic v celé Evropě. A ta postupná eliminace, ten phasing out, by nutně nevedlo ke konverzi všech těchto fondů do VNAVs. Takže je důležité, aby abychom mohli schopni se dostat dál, protože v ideálním světě by všichni si přáli, aby mm, jak si mm, něčeho dosáhli, ale pokud nenajdeme řešení jako ekon, tak to bude mít eh, vyvolá velice špatný dojem. Jako, vyvoláme špatný dojem jako výbor, jako parlament, že nejsme schopni dohodnout konsensus, v velice důležitém tématu. Ehm, pane předsedo, já bych chtěla mm, slyšet od stínových zpravodajů něco o tom, jak si to představují a jejich trošku podrobnější vysvětlení jejich návrhu. Děkuji. To the Děkuji. Zpravodajce a nyní první stínový zpravodaj za EPP, pan Hayes. Děkuji vám, pane předsedo. A v první řadě chci poděkovat Nigel za její práci na této velmi kontroverzní e, otázce. Chci poděkovat i dalším stínovým zpravodajům. Já jsem e, slyšel diskuze, které zazněly minulý týden v pondělí a bylo tam hodně emocí, hodně pozdvižení, i hodně nenávisti. A jak řekla paní zpravodajka, paní Jill, tak teď jde o to, jestli budeme schopni tuto otázku vyřešit v tom časovém rámci, který jsme si vytyčili. Myslím, že by to mělo velmi významný dopad, kdyby se nám to podařilo, kdyby se nám podařilo dosáhnout eh, balíčku, který bude řešit tu systémovou otázku, o které eh, Nina hovořila, ale zároveň si uvědomit, že je to odvětví, které má rozmanité formy a musíme to respektovat. Pokud se nám tohle podaří, dosáhneme nějakého udržitelného balíčku, tak si myslím, že to ráda může podpořit. Oni myslím čekají na nás, abychom vnesli do celé té věci trošku více jasnosti. Je to opravdu kontroverzní, je to složité, Eh, stínoví zpravodajové vědí, co je v sázce, vědí, jak je důležité, abychom vypracovali pozici, která je eh, silná. Jde o odvětví, eh, které znamená asi trilion eur, čili je to něco, na čem záleží. Tohle není jenom půjčování malým a středním podnikům, ale i velkým firmám, nevládním organizacím, vládám. A vlastně celé té nové retailové stran, straně. Když se snažíme používat kapitálové trhy, likviditu, kterou máme nejlépe, jak eh, dokážeme, tak eh, musíme zabránit eh, určitým disproporčním, unáhleným, přehnaným, zá, přehnaným závěrům. Těm se musíme, toho se musíme vystříhat. Takže musíme najít nějaký kompromis s Ninou, Jill, Gil a s tímto výborem a já si myslím, že dopady budou skutečně hluboké, pokud jde o postup a e, řešení celé té otázky rizika, což uznávám, že je prostě e, problém, je to otázka, jak e, jediný příklad, kde došlo k tomu, že vlastně ta hodnota byla méně než jeden cent Eh, tak eh, to bylo v případě Lehman eh, Brothers v Americe. Neměli jsme takový příklad v Evropě, ta pravděpodobnost je velmi malá, je důležité pro nás jako pro poslance ve vš- ze všech 28 členských států zajistit, aby se nic takového nestalo, aby ten systém byl silný, ale aby řeči- řešil ty věci uměřeným způsobem, abychom to opravdu nastavili dobře. Některé z těch pozměňovacích návrhů které jsem předložil na naši skupinu. Jak víte, je tam 700 pozměňovacích návrhů, to je hodně pozměňovacích návrhů. Tak to jsou ty, ta rizika související s cenav, um, ehm, prahy likvidity, diverzifikaci, transparentnost a způsobila aktiva. Jestli dovolíte, tak to projdu. Pokud jde o nástroje cenav, tak víme, musím si dát pozor, abychom je, tak říkajíc, neudusili, nezadusili regulací, protože pak by ty peníze odešly na východ a na západ, ale vůbec není jisté, že by zůstaly tyto peníze v Evropě. A vzhledem k tomu, jakým problémům těž, čelí naše ekonomika, tak by to nedávalo smysl. Proto CNAVS i VNAVS by měly eh, sehrát důležitou roli ve financování evropské ekonomiky musíme obojí regulovat efektivním způsobem. Já si myslím, že nejlepším řešením by bylo, aby eh, existovaly ty eh, likviditní poplatky a eh, takzvaná redemption gates, abychom nějakým způsobem posunuli věci dopředu. Jsou tu tři druhy fondu peněžního trhu. Jednak eh, eh, retail cena, ten je k dispozici pouze neziskovým organizacím a charitám a několika jincům. Dále vládní peněžní fond, který z 99% eh, investuje do vládních cenin, vládních dluhopisů a v tomto případě v Evropě je to eh, úplně jiné oproti Spojeným státům americkým, které mají daleko větší tu eh, retailovou sféru, tu retailovou dimenzi. Takže když lidé nás srovnávají se Spojenými státy, tak eh, je to často trošku zavádějící. A pak existují také fondy s nízkou volatilitou, které budou k dispozici všem investorům, ale mohou eh, používat pouze určité druhy financování eh, u těch, eh, u těch ceny, které mají vlastně splatnost menší než 90 dnů. Jinak jak ty retailové cena, tak ty nízkovolatilní peněžní fondy by byly podrobeny velmi striktnímu systému poplatků, eh, likvidity a eh, to, to znamená, že možná, že vy ten, ten můj návrh je, jsou, jsou vlastně poplatky, eh, ty gates neboli ty brány a ještě stručně k likviditě. Ty prahy likvidity by se zvýšily z 10 na 15 a týdenní prahy z 20 na 30 V průběhu zasedání stínových zpravodajů se, se zástupci spoje, ve Spojených státech si myslím, že nejlepší e, součástí jejich reformy bylo právě navýšení likvidity. Čili když je k dispozici více peněz, tak je to samozřejmě jeden z největších argumentů e, proti to, té otázce nebo možnosti toho šoku. Můžeme najít určitě nějaký kompromis, který bude funkční, ale domnívám se, že posílená likvidita, ať už denní, tak i týdenní, je jedny, jedním z nejlepších způsobů, na kterém se můžeme dohodnout. A pokud jde o úvěrové ratingy, aby neovlivnili externí ratingy negativně ty peněžní fondy. I tak je důležité, aby investoři měli určitý parametr soudění, eh, posuzování eh, likvidity a kvality eh, a proto myslím, že ty ratingy by měly být externí, ale zároveň podrobené požadavkům národních orgánů pro ratingové agentury. Dále no, diverzifikace, ta by měla být, ta, být podrobena striktnějším normám, tak aby fond peněžního trhu neměl více než 5% svých aktiv eh, v jediném eh, instituci nebo v jediném nástroji. A právě eh, tato reforma nebo to, tato struktura CNAF a VNAF by to řešila, aby nebyla přílišná koncentrace aktiv. A jinak jsem, jak říkám, otevřen možnosti nalezení kompromisu, pokud jde o likviditu a diverzifikaci. To by platilo pro CNAV i vena. Souhlasím s Nínou, pokud jde o transparentnost. Já myslím, že fondy peněžního trhu by měly vykazovat eh, tý, na týdenním základě eh, portfoliové investice a splatnost eh, fondu musí být zcela jasné. Dále způsobila aktiva navrhuji eh, tedy, aby mohli kupovat některé komerční instrumenty, které mají nějaký dopad i na reálnou eh, ekonomiku. Navrhuji celkově ucelný balíček, který řeší otázku systémového rizika, ale za, za, přitom zachovává i celé odvětví při udržení jistoty. Musíme vnímat tento balíček eh, tudíž globálně. Doufám, že se nám podaří se eh, dohodnout. Bylo by to dobré pro toto odvětví, pro budoucnost financování a zejména pro tento parlament. A myslím, že se nám to nakonec podaří, pokud nastavíme správný mix politik, který jsem tady představil i ostatní. Děkuji. Další řečník je pan Kamal. Eh, stínový zpravodaj EKR. Děkuji. Děkuji. Vítám koncenzuální přístup, který byl přijat jak s Pravorem, tak Brianem a doufám, že toto se rozšíří i napříč ostatními skupinami. A souhlasím, že jsem nepracoval v poslední parlamentu na této složce, proto je to pro mě výzva, ale myslím si, že celý tón té diskuse je trošku klidnější a méně nabit emocemi. Uvidíme, jak to bude vypadat. Musím říct, že když se podíváme zpátky k prvním eh, principům této diskuse, kde byly dělící čáry, zdá se, že tady byla jedna dělící čára kolem celé otázky CNAVS a VNAVS. A někteří eh, lidé v tomto parlamentu si myslí, že VNAVS eh, jsou skvělé, vynikající, neuvěřitelně bezpečné a všechno by se mělo k ním vracet. A nikdy nebyl s nimi problém s VNAVS. Ovšem víme, že tady problémy byly s fondy VNAVS samotnými a snažíme se tuto historii ignorovat. Podívejme se na druhou stránku CNAVS. Jak už říkám, říkal sám Brian. Byly problémem ve, ve Spojených státech tyto fondy CNAVs a proto si myslím, že bychom se měli, ne zeměpisně, ale měli bychom se soustředit na problémy spojené s fondy CNAVs a na to, jak eh, se, mm, jak se postavit těmto problémům. Někteří lidé v, této, v tomto parlamentu si myslí, že to je velice tady jednoduché řešení, že je mm, zničíme a mm, týká se to jednoho nebo dvou členských států, které by chtěli, eh, které by chtěli aby byly zlikvidovány tyto CNAVs, protože všechno se vrátí k výnavs a hotovost poplyne do jejich zemí. Musíme, eh, nesmíme zapomínat, že bychom se měli ale věnovat i těmto problémům spojeným s výnavs. Všechny peníze, které opustí Sínavs nepůjdou do Vínavs, protože my víme, co se eh, stane. Víme, co běžně nastává mm, když se podíváme, když se na to podíváme, tak průmysl vždycky je krok napřed, mm, technologie vždycky je napřed před legislativou. A víme, že finanční eh, služby a ostatní průmysl vždycky najde nějaká dvířka z toho eh, ven. A slyšíme tady určité obavy, eh, že se mm, to povede k neregulovaným mechanismům. Budou to neregulované eh, trhy a co uděláme, tady bude pro, návrh z komise a možná za pár let v tomto výboru budeme diskutovat o všech možných dopadech, protože jsme uzavřeli, ukončili SINAVS a peníze neregulovaným způsobem odtekly. A pak si budeme říkat, jak to nastalo. Musíme pak to musí být zredu, zregulovat a pak se budeme snažit tuto situaci dohnat jednou za dva roky. Eh, nejlepším řešením by bylo asi zůstat ehm, v SINAVS ehm, ale také věnovat se těm problémům, které existovaly v USA. To znamená, jak se těmto otázkám postavit. Jedna oblast je diversifikace. E, zajistit, abychom, aby to nebylo příliš přetíženo, e, aby to nebylo e, tendence i určit, jenom určitým fondům. Je tady určitá motivace a myslím si, že některé členské státy by se k tomu mohly také připojit. Všichni budou souhlasit, Většina bude souhlasit, že je tady určitá rezerva, eh, eh, který je dobrým nástrojem. A eh, ti, kteří podporují takovýto, takovouto rezervu, říkají ne, já nechci si nás uzavírat, dáme do určité rezervy a to povede k tomu, že budou bezpečné. Ale víme, že velký, velká rezerva pak povede k tomu, že se uzavřou fondy SINAS. Takže co můžeme udělat? Diversifikace je prvním cestou, musíme zajistit, aby tady bylo dost aktiv a myslím si, že musíme naslouchat s investorům do Sinas a Vinavs a zeptat se jich, co budou dělat a jaký to bude mít dopad na jejich chování. A taky se musíme podívat, e, nesmíme otevírat nové modely. A e, myslím, že se musíme také zabývat modely bank. Myslím si, e, že podíváme se na fondy Ehm, a na podniky, které investují a eh, musíme sledovat ty a sledovat, jak bychom mohli pomoci správcům fondů stabilizovat tyto fondy. Podporuji to, co říkal Brian, že bychom se měli snažit najít nějaký kompromis ehm, eh, na tomto poli. A pak jsou tady další, kde eh, jsou to ty ratingy úvěrové. Ty existují a proč eh, tedy je zase, eh, se k ním nevrátíme. Chceme eh, říct, že naše ratingy úvěrové nejsou dostatečně dobré a proto potřebujeme zvláštní další ratingy. Myslíme, že si, si musíme položit tyto vážné otázky, anebo je to něco, co jsme tady ignorovali. Chceme to dvojnásobně, trojnásobně regulovat, abychom měli z toho lepší pocit. A také předpokládám, že musíme lépe pochopit, proč lidé investují do těchto eh, dlou, krátkodobých cenin a proč je neodnášejí eh, do mm, bank. Takže učiníme krok zpět. Já eh, vím, že, jsme, že máme potíže, o kterých hovořil zpravodaj. Ehm, ale nedělejme to ještě obtížnější, než to bylo eh, eh, dříve. Myslím si, že je cesta, eh, jak ehm, osvětlit, jak osvětlit tento sektor, jak ehm, zajistit, abychom posílili sektor MMF, jak fondy CNAVS, tak FINAVS, abychom zvýšili kompetence a budu se těšit na následující diskusi se svými kolegy. Děkuji. Děkuji. A teď pan Petr Jesek, Ježek Alde, sněhový zpravodaj. Pane předsedo, moje cíle zůstávají stejné. Zajistit, aby fondy peněžního trhu i nadále financovaly reálnou ekonomiku. Už nám bylo přepomenuto, že se jedná o 1 bilion euro ročně a mm, současně uh, mm, nesmí ohrožovat finanční stabilitu. Uh, já jsem zkoumal všechny možnosti a když jsem hovořil o tom hlavním problému toho, to buffer, toho, toho nárazníku, no, toho buffru, eh, tak se mi zdá, že nejvyváženější je ten uh, variable mm, CNAV, který si zachová hlavní charakteristiku CNAV a přitom vyřeší hlavní obavy, to znamená transparentnost, riziko, uh, ranu a finanční stabilitu. Toto by fungovalo na základě mark-to-market eh, ocenění a um, přizpůsobené počty akcí. Já chci zopakovat hlavní principy toho návrhu a cena v fondy by měly používat metodu mark to market a přitom si zachovat mm, způsob, jakým um, fungují. Um, mělo by se zachovat uh, všechny ty výhody, jednotkovou hodnotu, uh, vyučování ve stejný den a tak dále. Eh, nyní se cenav vydávají kupony, které umožňují investorům registrovat eh, zisk jako kapitálové příjmy. V případě ztráty manažer musí stahnout odpovídající podíl cených papírů z portfolia investora. Eh, řešení dvou hlavních problémů z v oceňování portfolia a scénář um, breakback Musíme stále doladit některé podrobnosti toho mechanismu. Toto je ale nejvíce, nejlépe vyvážená možnost, která řeší obavy RSCB, ECB a komise. Cena se tak stanou bezpečnostním produktem pro investory a proto jsem se rozhodl, že zůstanu jaksi blízko návrhu komise, co se týče diverzifikace a e, likvidity. Mm, další omezení by bylo na úkor kvality aktiv investovaných. Já nebudu zacházet do podrobností, má 72 pozměňovacích návrhů, ale chci zopakovat to, co řekli kolegové a chci říci, že všechny strany musí uh, postupovat konstruktivně, abychom um, zajistili dosažení kompromisu v tomto uh, velice zajímavém a důležitém tématu. Také bych si přál dosáhnout uh, stabilní pozice v tomto výboru. A tady velice oceňuji spolupráci zpravodaje a um, stínových zpravodajů. Fabio Masi za GUE. First of all, I would like to, to stress and welcome... Já vítám přístup zpravodaje s tím, že musíme eh, tuto eh, otázku určitě prosadit, protože kdekoliv se hovoří o finanční a bankovní reformě, tak nám kolegové říkají, že je vysoké riziko, že aktivity mohou přejít do takzvaného stínového bankovního sektoru. Ale je trošku překvapivé, že když řešíme specifické otázky shadow banking, tak se nám říká, abychom eh, se toho shadow bankingového sektoru nedotýkali. Ale my musíme odvést naší práci, protože opak by byl nezodpovědný. Jsme trochu znepokojeni vůbec tím, že to slovo, ten výraz stínové bankovnictví, shadow banking, není v tom, nefiguruje v tom odůvodnění eh, té, tohoto nařízení, což my bychom si přáli. Nina eh, a Brian říká, že tohle je opravdu zásadní otázka, je tu ten trilion eur, které jsou v tomto sektoru, ale naše závěry se trošku odchylují. Protože my si myslím, že právě protože je v tomto sektoru tolik eh, v sázce, měli bychom tyto peníze směřovat k hodnotnějšímu využití, bezpečnějšímu prostředí a nenechávat je v tom stínovém sektoru. Pokud jde o pozměňovací návrhy, myslíme si, že fondy peněžního trhu jsou součástí stínového bankového, bankovního sektoru, takže musí být regulovány v souladu s tím, souhlasíme s eh, doporučeními mezinárodních organizací, například RSB, které říkají, že v podstatě provádí tyto instituce aktivity podobné bankovním a proto by Eh, pravidla pro dozor nad bankovním sektorem měla platit i pro fondy peněžního trhu. Cena stále předstírají, že jsou něčím, čím nejsou, to znamená likvidní nahrážkou peněz. Ale to dává trošku nesprávnou představu. Je to vysoké riziko zejména pro retailové investory, kteří nejsou tak eh, dobře informovaní oproti profesionálům, tudíž si myslíme, že retailoví investoři by neměli investovat do cenav. Navrhujeme jejich postupné eh, zrušení v příštích pěti letech, čímž by se zvýšila transparentnost snížila by se rizika propojenosti, systémová rizika. a bylo by to více v souladu s mezinárodními doporučeními, která jsem právě citoval. Ještě nad rámec NAV, neteset value toho nárazníku, o kterém hovořila komise, tak po přechodnou dobu pěti let by eh, měly fondy CNAV mít eh, nějaké poplatky za, vy, za vybrání pokud jsou ty, ta, ta některá aktiva pod 15% celkových aktiv, ale jsme proti těm eh, branám, protože ty mají procyklický účinek a mohly by dokonce eh, vést k mm, ranům na, na banku nebo v tomto případě na fond, vzhledem k tomu, že první, kdo vybere, má výhodu. Ve snaze o omezení některých rizik chceme také, a my, myslím si, že OTC by neměly být povolené vzhledem k nedostatku transparentnosti a podporujeme to, co předložila zpravodajka. Investice do derivativ by měla být legální pouze za, za účelem hedžování, dále poskytování externí podpory, tomu jsme předložili pozměňovací návrh, abych se vyškrtnul článek 36. A také jsme znepokojeni peněžními fondy, které fungují z třetích zemí, které mohou být považovány za daňové ráje. Neboť nám jde o to, aby nepřispívali k daňovém, daňovým únikům nebo vyhýbání se daňové povinnosti. Takže tolik náš příspěvek. Vítám další diskuze. Děkuji. A za zelené Eva Žoli. Děkuji vám. A mnohokrát díky také Nine, Jills a stínovým zpravodajům za další vysvětlení. Řeknu to stručně a zaměřím se pouze na klíčová poselství. Jak jsme řekli v předchozí výměně názoru, myslíme si, že není možné usnout na Vavřínech sedm let po začátku krize. Nic není zadarmo. A větší zisky není možné získat bez většího rizika. Předstírat něco jiného jen vytváří systémové riziko. Proto podporujeme posílení návrhu komise tím, že bychom měli přechodné období pro převedení těch stávajících cenav do VENAV. Jediné cenav, které si dovedeme představit i v pozdějším období, jsou takové cenav, která by splňovala nejen požadavky, jež předpokládá návrh komise, ale také by splňovaly některé dodatečné požadavky, Například, že by obdrželi bankovní licenci. Když jsem se podívala na eh, ty pozměňovací návrhy dosud předložené, tak se zdá, že existuje průřezová podpora napříč skupinami k určité transformaci nebo dokonce bezprostřední transformaci CENAV ve VENAV, anebo Mm, zůstat pouze omezené kategorie cenav. Vzhledem k této široké podpoře si myslíme, že zpravodajka by měla mít dostatečnou podporu na posílení své zprávy. A v souladu s tím, co říká zpravodajka, další kolegové podporujeme i eh, zpřísněné požadavky na diverzifikaci. Podporujeme eh, například eh, plány, plány pro um, um, možnost uh, záchrany nebo um, recovery, tedy plans, uh, tak a by měly být zavedeny a také omezenější um, možnosti investic do derivativ. Dále chceme ještě více zesílit um, uh, komisi v některých aspektech předtím, než uh, uvidíme, že tedy my si myslíme, že fondy, které jsou v daňových rájích, by neměly mít možnost eh, fungovat v rámci Unie. A jsem ráda, že tohle nyní sdílí i zpravodajka. Dozorčí role ESMASu by měla být e, posílena zejména s ohledem na to, že některé důležité MMF jsou pod dohledem ESMA, pokud jde o rizika stability a že ESMA by měla za výjimečných okolností vyžadovat i dočasné pozastavení eh, proplácení některých jednotek těchto fondů. Také principy CRD4 a ekvivalenty by měly být eh, zavede, zavedeny, pokud jde o politiku odměňování. A dále jsou tu požadavky transparentnosti, ESMA by měla publikovat aktuální stav odvětví, podobně jako je to ve Spojených státech. Děkuji. Děkuji. FDD. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem těm, kteří předložili řadu pozměňovacích návrhů. Pokusím se Eh, rychle eh, se dotknout tří bodů. Eh, první je úvaha týkající se důvodu, proč máme tuto konkrétní změnici, která má vzniknout a zdá se, že se tady pokoušíme ehm, být konfrontovaní s trhem, jak řekl pan Hayes, ehm, trhem ehm, v různé široké palety fondů a mm, je tady zapotřebí investic tak, aby celá světová ekonomika řádně fungovala. Říkáme, že tady máme eh, problémy na trzích kvůli finanční krizi. A přesto, jak řekl pan Hayes, nebyl takovýto problém eh, na tomto konkrétním trhu v Evropě. Byly problémy ve Spojených státech. A tak se zdá, že se pokoušíme Eh, najít řešení problému, který ještě eh, vyřešen eh, nebyl. A tím, že toto vytváříme, tak vlastně nevíme, jaké budou ehm, toho dopady. Vím, že paní Gil říká, že mm, se mm, zabývá tím, že na tomto konkrétním trhu jsou účastníci, kteří poskytují produkty a kteří investují do produktů a kteří se zdá dobře vzájemně znají. A proto toto samo o sobě je, představuje konkrétní problém, eh, kterým bychom se měli zabývat. Ehm, ehm, a ehm, Eh, myslím si, eh, že eh, jsou to poslanci, kteří by se měli zabývat tímto a pokud tady toto místo je zvláště tomuto náchylné, proto si myslím, že bychom měli sami sebe regulovat daleko striktněji kvůli této situaci. Logika tady toto nesedí, jenom proto, že lidé se vzájemně znají v průmyslovém sektoru, na který se specializují a proto vytvářejí produkty, které fungují pro určité, jsou určeny určitým spotřebitelům celá léta tento trh se vyvíjel. Zažili jsme rozvoj fondů CNAVS a VNAVS a právě proto, že tito lidé přesně věděli, co eh, CNAVS, eh, na co jsou zaměřeny eh, a vědí, jaké měly být investice, jaké měly být ceny, jaká má být míra likvidity. To všechno účastníci trhu vědí. My dnes, zdá se, Tady máme eh, velmi eh, eh, kvalifikované, technicky zaměřené producenty těchto výrobků a zdá se, že ti, kteří budou vytvářet to směrnici, by měli odejít a jít sami do banky a snažit se generovat další peníze. Problém je, že nemáme dostatečnou kvalifikaci pro to, abychom pro ně tyto produkty pro trh nevytvářeli. A dopad toho je, když se podíváme na jednotlivé části této směrnice, tak uvidíme, vidíte, že je tady potenciál pro selhání do budoucna. Eh, například jedna z oblastí, eh, jeden z argumentů jsou ony rezervy, pufry. Vím, že tady máme určitá procenta, o kterých jsme rozhodli sami. Byli tady lobbysté na obou stranách, stínoví zpravodajové a různé skupiny říkali, že to by měla být ona rezerva, která pro ně bude fungovat. To tak může být. Ale eh, kdykoliv něco takového uděláte, tak jedna strana prohraje, jedna vyhraje. A já se obávám, že za těchto okolností, zvláště menší strany, kde kde máte jenom fondy ve výši 2-3 miliard, to budou ti, kteří prohrají, protože procento, které oni, kteří oni vydělají, sníží jejich poplatky. A vím, že v tomto dokumentu je obsažen návrh, aby správci eh, přebírali eh, tyto eh, náklady, ale to povede k tomu, že to vyžene malé hráče a zajistí, že velcí hráči na trhu zůstanou. A to má co dělat s politickou kroky. Je jasné, že tady byla politická politická agenda, eh, která eh, měla vytlačit eh, Sinavs tak, aby Vinavs mohli toto převzít. Sinavs jsou hlavně francouzským produktem a zdá se, že jde čistě o to, aby francouzský trh zůstal zachován. A to asi to by nebude férové, ale je to něco, co se dalo očekávat. A konečně Ehm, omlouvám se panu předsedovi, protože jste to už slyšel eh, včera při obědě. Ehm, ehm, mluví se o, je tady taková bajka o škorpionovi. Říká se, že škorpion sedí u řeky a eh, chce, aby ho žába přenesla na druhou stranu eh, řeky. Žába říká, proč bych to měla udělat? Ty mě ukousneš a zabiješ. Skorpion říká, ne, my oba potřebujeme, musíme uniknout vlnám vody a já ti pomůžu dostat se na druhou druhou stranu. A e, žába e, toto přijme a dovolí, aby ji přenesl na zádech na druhou stranu. Když se dostanou na poloviny e, řeky, tak škorpion se, se zakousne do žáby a zabije ji. A když žába umírá, tak se ptá, proč si to udělal. Skorpion říká, je mi líto, to už je mé povaze. Problém, dámy a pánové, který, eh, ten, který máme sročnění je, že se snažíme vyřešit problém, eh, eh, který nevznikl jen ve finanční krizi. Jsou to produkty, které zdá se fungují, které vytvořili účastníci trhu po celá léta a um, um, pro, udělali to pro své potřeby. Možná, že pak se zabijeme trh, jak říkal eh, pan Kamal, a možná ho vyženeme z Evropy v dobách, kdy budeme potřebovat větší míru likvidity, více produktů a vyšší investice, abychom zajistili další růst po celé Evropě. Thank you. Now we go to the... Děkuji. Nyní přejdeme na postup k HCI. Pan Lamasur má slovo jako první. Děkuji. Chci poděkovat Nyně Gil, která odvedla, myslím, značnou práci, předkládá tady eh, ucelené návrhy. Všichni stínové návrhy, eh, děkuji, stínový zpravodajové, taky těm děkuji za to, co řekli, počínaje EPP. A mám tady trošku ovšem pocit z té debaty, že nám ta debata zabere déle, než si myslí někteří optimisté. Je to téma velmi komplexní. Ekon z předchozího období věnovala této záležitosti mnoho věcí a nedohodla se. Není to naléhavé, udělat to za několik týdnů. Je lepší, aby debata eh, trvala delší dobu, ale abychom si byli jistí, že máme eh, text, který je opravdu uspokojivý, než abychom se eh, rozhodli příliš rychle. Chci k tomu poznamenat eh, to, že eh, fondy peněžního trhu plní určitou eh, roli, která se liší na obou stranách Atlantského oceánu. Takže samozřejmě je užitečné odkazovat na americký příklad, ale systematicky transponovat prav, americká pravidla v Evropě není vždy dobrý přístup. Já jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, abychom mohli znovu začít diskutovat od začátku. Na začátku, na základě eh, těch návrhů komise. Stínový zpravodaj je FDD, FDD eh, tady eh, spochybnil tedy Francii, Eh, ale pokud jde o ten příklad, o tu anekdotu s tím, s tím eh, škorpionem a eh, tou žábou, tak tam ta žába je spíš ta Francie, takže tam to trošku napravilo situaci, protože nesmíme, musíme zabránit tomu, aby ten škorpion tu žábu tímto způsobem zabil. Jestliže se říká, že cena v případě finanční krize vytváří daleko více systémového rizika, daleko větší riziko ranu na banku než VNAV. Měli bychom se spíš zaměřit na, tedy na ten model VNAV, tak to není a ve prospěch té či oné země. Ale je to v zájmu zabezpečení prostředků všech investorů, tak aby fungování těchto fondů peněžního trhu nepředstavovalo systémové riziko. A e, VNAV jinak jsou rozšířeny ve, daleko více než cena, když pomineme několik zemí. Jestliže vyjde najevo, že je potřeba zachovat obě varianty, tak prosím. Ale musíme eh, se postarat o to, abychom skutečně v tom případě měli výhody obojího, ale abychom ve snaze o zblížení obou modelů pak eh, nepoškodili ten model, který funguje a který je méně rizikový, což je VNAV, oproti modelu eh, CENAV. A já naslouchám argumentům těm, kteří říkají, že je, pokud je chceme zachovat, tak pak je musíme přimět, aby měli určité bankovní charakteristiky. Takže v tomto duchu jsem spolu podepsal s některými další, spolu navrhl některé pozměňovací návrhy s dalšími kolegy. Jinak podporuji to, co řekli někteří předřečníci, pokud jde o, o daňové ráje a o uvědomění si, zajištění toho, aby přispívali k reálné ekonomice a ne k daňovým unikům nebo k nějakým podezřelým praktikám. Děkuji, Pervans Bereš. Merci beaucoup. Moi, je pas... Jenom stručně. Určité znepokojení jakým způsobem tady Evropa reaguje. To pouze doporučení, chci připomenout eh, doporučení G20. což nás zavazuje všechny. A podle toho těchto doporučení musí Evropa jednat. Jsem ráda, že Nina eh, převzala tuto štafetu, ale jsem přesvědčena, že z hlediska reakce Evropy. V zájmu finanční stabilitu, stability a zrušení produktů, které tomu neodpovídají a které upřímně řečeno, řekněme si to e, na rovinu, jsou právě cena. Takže ta rovnováha, ke které jsme dospěli v předchozím volebním období, to je něco, na co, na co bychom se měli podívat. Teď k těm návrhům, které jsou dnes na stole. Několik postřehů. Naše zpravodajka navrhuje nahradit v návrhu komise ten buffer, který je tam numericky stanoven na 3%, něčím, co bude vycházet z reálného vyhodnocení rizika. Ale tím se dostáváme, samozřejmě ano, na úrovni, kdy je to, je to možné, ale je to přístup, který může jít dobrým směrem, ale teprve až definujeme, co je riziko. Jakým způsobem ho měříme, jakým způsobem ho kalibrujeme. Pokud bude ten buffer samotný vycházet z reálného rizika, to pro mě není problém. A pak eh, státní dluhy. Paní zpravodajka navrhuje, abychom státnímu dluhu dali určitý zvláštní statut. Ale musíme si uvědomit, že fungujeme v prostoru jednotné měny, na čemž spočívá samotná Evropská unie. A Musíme tudíž dávat pozor, aby tento přístup k státním dluhům nevedl k diferenciaci mezi statutu dluhu některých členských států eurozóny. Jinak znovu otevřeme tu pandořinu skřínku toho všeho, co jsme se snažili zase zavřít, to znam, co umožnilo potom vytvoření bankovní unie A třetí postřeh, já chápu, že ta kreativita, abychom zachránili CNAF, je tedy značná, včetně eh, některých možných nových variant, nových návrhů. Z nich na první pohled vyplývá, že můžeme vytvořit nové produkty typu CNAF, jejichž volatilita ovšem bude omezená a které by umožňovaly jak si vyhnout se úskalým kritiky. Pokud je například o riziko ba, ranu na banku nebo na fond, což je jedna věcí, která je eh, nadnášena v, sou, v souladu s eh, těmito fondy. Já samozřejmě neříkám, že nějaká absolutní bariéra, pokud je o volatilitu, takže když je cena, tak je tu volatilita, je tu tudíž i riziko ranu. A ta záruka, která je s tím, s, s tím souvisí, je vlastně bankovního charakteru, takže jsou to v podstatě bankovní produkty, ale přitom jsou to zároveň investiční produkty, pohyb likvidity vycházející z investičních strategií. Takže pokud se podíváme, přihledneme k dozorcům, kteří by měli být eh, mezi prvními, kteří zodpovídají eh, za dohled nad těmito eh, produkty, tak je to spíše role pro ESMu než pro bankovní dohled. Protože je to spíš tedy dohled nad akciovým trhem před zhruba týdnem, dvěma týdny, skoro deseti dny, centrální banka jasně řekla, že oni nejsou schopni tyto produkty vyhodnocovat a že to musí dělat orgány dohledu, které to umí, to znamená ESMA, spíš než bankovní struktury. Děkuji, nyní dám slovo komisi, pan Tim Lender. Děkuji, děkuji za slovo. Myslím, že tady máme celou řadu velice zajímavých pozměňovacích návrhů. Eh, všechny si zaslouží další zkoumání. Problém je však v tom, že se trošičku obáváme eh, toho, že budeme potřebovat uh, um, naléhavější řešení. Máme um, všechny ty fondy, které, o které jde. Um, jsou tady také návrhy, jak aplikovat eh, bankovní regulaci na cena v eh, MMF, konkrétně pozměňovací návrh 397 eh, a další s tím související návrhy. Podle mého názoru mají potenciál um, krátkodobého přístupu, minimálně pokud nechcete ty kapitálové bufry, jak jsme, bufry, jak jsme původně navrhovali. Mezitím by měly mít národní orgány eh, možnost aplikovat podobná mm, bankovní pravidla pro stabilizaci tohoto modelu. My chceme spolupracovat na dalším rozvoji potenciálního rámce pro stabilizaci neustále, eh, tedy těchto fondů eh, v pozměňovacích návrzích, které se týkají eh, bankovní regulace a podobné regulace, bankovní finanční regulace. Děkuji. Nyní má slovo zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem, kdo jste přispěli. Já chápu co, ty vaše názory a obavy, které máme. Já chci být velice stručná, protože vím, že se bude brzy hlasovat a je zásadní, abychom měli kompletní balíček. Je důležité, abychom um, se zaměřovali na likviditu, diverzitu, eh, cenav a daňový eh, ve, um, řešení cenav. Myslím, že není eh, vhodné mít stejný postoj jako rada. A je znepokojivé, že stále um, um, to tak vypadá, protože nedostaneme se ke koncenzu, pokud od tohoto eh, neodsu, neustoupíme. Je to, jak eh, bylo řečeno, velice obtížné téma. A já jako zpravodajka se snažím hmm, sladit velice různé názory na to, jak řešit uh, riziko, systémové riziko pro evropského daňového poplatníka. Myslím, že je důležité, abychom skutečně ehm, hledali cesty, jak najít kompromis, jak zohlednit hlavní obavy problémy. Já bych chtěla, aby komise se vyjádřila k tomu eh, LV eh, návrhu a variable share. Mm, zda tedy na tom pracovali. Pro mě by to bylo užitečné, zda by se k tomu komise mohla vyjádřit, zda by nám mohly prezentovat víc dokumentů nebo nějakou práci, kterou eh, dělali na toto téma vzhledem k tomu, že někteří stínoví zpravodajové um, to prezentovali. Ale e, ti, kteří tvrdí, že bychom si měli nechat čas, tak těm bych řekla, že to zkoumáme od roku dva, září 2013. Je to jedno z nejdéle otevřených témat v tomto výboru. Takže si myslím, že bychom měli e, se dostat dál. Nemůžeme neustále jednat o tom samém. Musíme eh, to zkousnout a dostat se dál. Musíme mm, si také uvědomit, že máme mezinárodní závazky, řekněme, že jsme se zavázali, že dosáhneme určitému pokroku v tomto tématu je tedy zásadně důležité, abychom to měli na paměti, jak jsem řekla. Na úvod je, důležit, je to důležité pro kredibilitu tohoto výboru a tohoto parlamentu, abychom demonstrovali, že jsme schopni najít řešení. Pokud budeme mít velice obtížnou situaci, tak se nám prostě nepodaří to, to jenom někde uh, zasunout pod koberec, pod koberec. Um, já jsem si uh, plně vědoma rozdílů mezi tím, co se děje v USA a evropským modelem. Já jsem měla spoustu příležitostí se eh, o tomto něco dozvědět, ale myslím, že jsou tady nějaké významné, eh, dobré věci, na které můžeme navázat a na, po, ponaučit se z problémů, které byly v USA. Máme tady podobné produkty. Pane předsedo, jak jsem řekla mm, na úvod, máme příští týden schůzku stínových zpravodajů v pondělí, budu prezentovat některé kompromisy k diskusi. Já si myslím, ale že těch jednání bude několik, než se nám podaří něco, něčeho dosáhnout, tady, nebo projít těch 8, téměř 800 eh, pozměňovací návrhů, ty moje pozměňovací návrhy. Takže děkuji. Děkuji eh, všem. Budu mít na paměti komentáře těch, kteří nejsou stínovými zpravodaji. Mm, to můžeme také zohlednit, pokud budeme moci. Děkuji vám. Děkuji. Myslím, že je na čase, aby parlament skutečně zaujal stanovisko, aby začal jednat s radou. v tomto semestru, takže náš kalendář je hlasování 23-24, eh, druhého hlasování v plénu březen 2. Nyní přejdeme k dalšímu bodu, hlasování, eh, hlasování o zprávě um, Evropské centrální banky. Spravodajem mm, je pan místopředseda Zalba. Mají všichni kolegové hlasovací karty, můžeme tedy začít. Všichni jste připraveni. OK. Ten second and we start. 10 sekund a začneme. Um, moment, já ještě hledám svůj hlasovací kartu. Vidíme se, kolik eh, hlasovalo, takže máme hlasovací kartu, dobře. Takže otevřeme hlasování. Otevírám hlasování. Some colleagues are not voting, but Někteří kolegové nehlasují. Jeden je navíc. OK. OK. So, let's start with compromise. Začneme kompromisem. 8, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi. Přijato. Návrh 54, kdo je pro? Those against. Kdo je proti? Uvěříme. Otevírám hlasování. Jeden je navíc. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 55, kde je pro? Proti? Drželi přijato 56, kde je pro? Proti? Zdrželi přijato 57, kde je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. Kompromis B, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Odstavec 4, kde je pro, proti, zdrželi, to je, myslím, zamítnuto, ověříme. Otevírám hlasování. Ještě dva uh, musí hlasovat. Mm, končíme hlasování. Zamítnuto. Ample 5, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 7, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto kompromis C, kde tady ústní pozměňovací návrh, pokud to správně chápu, je akceptován, ano, takže budeme, hl- ne, budeme hlasovat o kompromisu C nejprve. Kdo je pro? proti, ústní pozměňovací návrh, kde je pro, proti, drželi zamítnuto, kompromis bez ústního pozměňovacího návrhu, kde je pro, proti, drželi přijato. Ample odstavec 8, kde je pro, proti, drželi přijato. Ample 18, kde je pro, proti, drželi, zamítnuto. 19, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis D, kde pro, proti, žili přijato. 70, kde pro, proti, drželi přijato. 72, kde pro, proti, zdrželi Věříme. Zavírám hlasování pozměňovací návrh 72. Zamítnuto. 73, kde je pro? Proti? zdrželi, ověříme 73. Otevírám hlasování. Přijato. Kompromis E, kde je pro? Proti. Zdrželi přijato. M 9, ústaz 9, kde pro? Proti. Zdrželi přijato. Ample 10, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Ample 11, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis F, kde je pro, proti, drželi přijato. Kompromis G, kde je pro, proti, um, přijato. 86, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 87 pro, proti, zdrželi, přijato. 88 pro, proti, Ověříme. Otevírám hlasování 88. Opakujeme. Otevírám hlasování 88. Přijato. 89, kde pro, proti, věříme. To myslím zamítnu to tentokrát, ale otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto kompromis H, kde pro, proti, zdrželi přijato. 91, mm, kde je pro, proti zamítnuto, kompromis I, kdo je pro, proti drželi přijato, ehm, návrh 94, kdo je pro, proti zdrželi Přijato. 95, kde je pro? Proti. Drželi. Zamítnuto. 96, kde je pro? Proti. Zdrželi. Zamítnuto. Ample 14, kde je pro? Proti. Zdrželi. To. Ample 22, kde je pro? proti, zdrželi, zamítnuto, MPL 23, pro, proti, zdrželi, zamítnuto, MPL 24, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto, MPL 25, pro, proti, drželi, zamítnuto. 26, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 26, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis je, kdo je pro, proti, přijato. Um, Pozměňovací návrh 101, kde pro, 102, uh, pardon, 100, uh, ti drželi zamítnuto, 103 pro, proti, věříme 103. Rejected. Zamítnuto. Kompromis K, kde pro? Proti? Ehm, drželi přijato. Pozměňovací návrh 104, kde, 114, kde je pro? Proti? Zamítnuto kompromis L. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis N. Kdo je pro? proti. Uvěříme. Kompromis N. Přijato. Návrh I123, kde pro? Proti zdrželi, zamítnuto. 124, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis N, kdo je pro, proti, žili, přijato. Kompromis 129, kde je pro, odstavec. Pozměňovací návrh 129. kde je pro? Proti? Zdrželi? Ověříme. Otevírám hlasování. Close. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis O. Kdo je pro? Proti? Otevírám hlasování. Kompromisní návrh O. Ještě jeden osoba nehlasovala. Dobrá, uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis. I, e, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 141, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromisní návrh Q, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 1, 152, kdo je pro, proti, Otevírám hlasování. 152. Tak ne, Nina Gil. Nina Gil má kartičku. Vidím vaši hlasovací kartu, že hlasujete, je to zamítnuto. 153. Kdo je pro? Proti? Ověříme 153. Otevírám hlasování. Přijato. 154. Pro. Proti. Ověříme. 154. Otevírám hlasování. Zamítnut. Kompromis R. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Empl, e, eh, oslavec 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme, myslím, že to bylo zamítnuto, ale ještě ověříme. M 29. Otevírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 160. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že přijato, ale ověříme. 160. Otevírám hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis S. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 162 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 163 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. 164 pro. Proti? Ověříme 164. Otevírám hlasování. Zamítnut. 165. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis T. S odděleným hlasováním. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Ověříme druhou část, otevírám hlasování. Tak, teď jsme zahájili hlasování. Zamítnuto. Pokud druhá část odpadá, tak eh, určitě přejdeme Ample 20, kdo je pro? Proti? Ověříme. Prosím, znamením, eh, zhrnutím roky Ample 20, Zahojí hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. MP21, kdo je pro? Proti? Otevírám hlasování k 21. Ještě čtyři. Poslanci mají hlasovat. Zavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 168 pro, proti. Věříme 168. dám hlasování. Končuji hlasování zamítnut. 172. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Kompromis U pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis V pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměnací návrh 189 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 190 pro, proti, Věříme. 190. Zahajují hlasování. Přijat. 191 pro. Proti. Ověříme 191. Myslím, že to byla většina. Zavírám hlasování. Zamítnuto. 192 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 193 eh, pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 194 eh, pro. Proti. Ověříme, ověříme 194. Zahajuji hlasování. Přijato. Kompromis dvojité V. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis X. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 198 pro, proti, drželi se přijat kompromis eh, Y pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 204 pro, proti, zdrželi se přijat. 205 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 206 pro, proti, zdrželi se, ověříme 206. Otevírám hlasování. Zavírám hlasování. Zamítnut. 207. Kdo je pro? Proti? Ověříme 207. Otevírám hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Původní text. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 208 pro. Proti. Ověříme 208. Otevírám hlasování. Končuji hlasování. Zamítnuto. 209. Kdo je pro? Proti? Ověříme 209. Kdo je pro? Zavírám hlasování. Zamítnuto. Původní text. Odstavec 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Z, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AA, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AB, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Ample eh, odstavec 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout kompromis um, eh, AC. První část. Kdo je pro? Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Ověříme druhou část kompromisního návrhu AC. Otevírám hlasování. Prosím, ještě čtyři osoby mají hlasovat. Zavírám hlasování. Přijato. Pro odstavec 6, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis AD, pro, proti, zdrželi se, přijato. 17, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AE, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis, tedy ověříme 27. Kdo je pro? Otevírám hlasování, pardon. ne, nezvedli ruce. Uzavírám hlasování. Přijato. Jeden hlasem. Kompromis a F. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Proti? Ověříme 32. Otevírám hlasování. Zamítnuto. Původní text, původní eh, eh, pasáž G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis AG. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis AH. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 41 pro, tak ne, 43. 43, kdo je pro, proti. Čtyřicet tři. Tak pozměňovací návrh 43, kdo je pro? Proti? Myslím, že to ověříme v 43. To vydám hlasování. Končuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnout. 44 ověříme. Otevírám hlasování. Zavírám hlasování. to. 45 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. Kompromis A i Ústní pozměňovacím návrhem. Předložíme nejprve hlasování ústní pozměňovací, na, ústní, ústní pozměňovací návrh, to je pro, proti. Ověříme ústní pozměňovací návrh. Otevírám hlasování. Zavírám hlasování. Schválen. Přijat a teď kompromis s ústním pozměňovacím návrhem. A teď ehm, jedna, text, původní text jedna původního, původní text je pro, proti, e, zdrželi se e, přijato. Pozměňovací návrh jedna kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Původní text, e, část dvě, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Favor against citace 3, e, 4, přijato, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď celý text e, pozměňovacího návrhu hlasování otevírám. Jmenovité hlasování. Otevírám hlasování. Ještě jeden hlas nám chybí. Někdo nehlasoval, jedna osoba. Dobrá, ukončuji hlasování. Tato zpráva byla eh, schválena 39 pro, 10 proti, 8 se zdrželo. Gratuluji zpravodaji. Takže nyní na 15 minut nebo na 10 minut si uděláme pauzu, začneme znovu v 11 a to ekonomickým dialogem s předsedou ECOFINu a eh, finan, ministrem financí Lotyšska. Takže pauza. Dear colleagues, I ask you, please to... Prosím, usaďte se znovu. Vřele vítáme uh, Lanis Reis and of the ECOFIN lotyšského ministra financí a předsedu ECOFINu pro toto pololetí Přejeme vám hodně zdaru i vaší zemi. Při vašem předsednictví Evropské unie a ECOFINu, což je relevantní pro nás, několik velkých eh, složek budou na pořadu jednání trialogu, včetně samozřejmě založení Evropského fondu pro strategické investice rada rozhodla, že vzhledem k důležité makroekonomické roli této složky to bude řešit konfigurace ECFIN. Z téhož důvodu se domníváme, že výbor ECON by měl být eh, v čele této složky, této regulace, což vychází ze stejné logiky která eh, přivedla eh, radu k tomuto rozhodnutí o alokaci. Já jsem přesvědčen, že tento výbor se hraje ústřední roli při vyjednávání této složky. Nedoufáme, že to bude přijato rychle ve zrychleném postupu, aby tento plán byl operativní. Či bude to první téma, o kterém budeme diskutovat s lotyšským předsednictvím a s radou. A jak všichni víte, máme mnoho různých relevantních otázek, reforma bank, řada obecnějších otázek, o kterých se máme bavit. A vítáme program lotyšského předsednictví, eh, který nám pan minister představí. A očekáváme, těšíme se na pozitivně plodnou spolupráci s lotyšským předsednictvím. Na začátek bude předseda Ekofinu mít úvodní slovo a pak budeme mít slot pro otázky a odpovědi. Takže prosím, máte slovo, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Ctění poslanci a poslankyně. Je mi opravdovým potěšením moci vám představit priority lotyšského předsednictví v prvních eh, šesti měsících tedy. Váš výbor se hraje nepochybně důležitou roli při plnění našich cílů a těším se na konstruktivní spolupráci a výměnu v nadcházejících měsících. Teď k úkolům, které nás čekají. Ale ještě předtím mi dovolte ocenit práci předchozího předsednictví, italského předsednictví ve spolupráci s Evropským parlamentem. Velmi si ceníme všeho, čeho bylo dosaženo v těchto šesti měsících. jestli to z, přispělo ke zlepšení instituční spolupráce v Evropské unii. Lotyšsko se e, ujímá předsednictví v e, klíčovém okamžiku, kdy Evropská unie čelí středně i dlouhodobým potřebám v oblasti ekonomiky a bezpečnosti. Implementovali jsme komplexní, ovšem nutná opatření, nutná k překonání finanční krize a jejich důsledků. Tato opatření si vyžádala velké úsilí od členských států i institucí, značné oběti od všech Evropanů. A bylo obdivuhodné vidět, jak to, jakým způsobem to lidé zvládají. Přesto pořád ještě se potýkáme s důsledky ekonomické krize. Ekonomické oživení je nerovnoměrné, růst je nedostatečný a míra nezaměstnanosti příliš vysoká. Evropa musí jednat inteligentním způsobem, aby se znovu vrátila k růstu, aby napomohla investicích a investicím a dosáhla pozitivních výsledků v oblasti zaměstnanosti. Musíme i nadále usilovat o vyvážené politiky. Evropské zkušenosti ukazují, že zachování fiskální stability je nejlepší volbou pro zajištění makroekonomického prostředí, které napomáhá investicím a růstu. A s ohledem na tento celkový cíl, lotyšské předsednictví bude věnovat hlavní pozornost těm prioritám, které by představil náš premiér ve Štrasburku. Evropa konkurenceschopnosti, digitální Evropa, zapojená Evropa. Dnes chci hovořit o konkurenceschopnosti, hlavních, o hlavních oblastech, níž budeme spolupracovat. Čili pokud je o konkurenceschopnost, investice, ekonomickou zprávu, bankovnictví, finanční regulace a politiky fiskální. Teď už obrátím pozornost ke konkurenceschopnosti. Evropa mohla znovu nastartovat růst. Musíme eh, podpořit investice do komerčně úspěšných eh, produktů a služeb jediným způsobem, jak eh, povzbudit vytváření pracovních míst, je rozvinout konkurenceschopný pro sektor průmyslu a služeb. A my víme, že to je možné prostřednictvím investic, tak abychom napomohli opatřením vycházejících ze eh, strukturálních reform. Lotyšské předsednictví rozhodně nebude šetřit úsilím eh, implementovat investiční eh, plán pro Evropu. Předsednictví aktivně pracuje na zajištění Evropského strategi- fondu pro strategické investice, aby tento fond začal fungovat v polovině roku 2015. Máme před sebou ambiciozní harmonogram, vytvořili jsme eh, samostatnou pracovní skupinu, která se v pondělí sešla. Spoleháme se na vaši podporu, těšíme se na dobrou spolupráci s Evropským parlamentem. Ovšem neomezuje, neomezujeme se pouze na ten fond pro strategické investice, ale podporujeme investiční plán ve všech kapitolách, což mimo jiné i znamená připravit první seznam evropských projektů, vytvořit eh, Evropské investiční konzultační centrum, abychom lépe eh, regulovali a zlepšili investiční prostředí při směřování eh, k kapitálové unii. Musíme ještě zlepšit vnitřní trh, což je předpokladem eh, vyšší obchodní aktivity, aby Evropa mohla vytěžit maximum z multiplikačního efektu investic. A abychom tím i naplnili strategii 2020. Pokud jde o hospodářskou zprávu, tak předsednictví chce přispět eh, k mm, účinnému fungování evropského semestru na základě cílu 2020. Eh, Předsednictví pozitivně vnímá skutečnost, že komise se zaměřila na investice, strukturální reformy a eh, fiskální zodpovědnost ve své um, výroční uh, zprávě o růstu. Přejeme si racionálnější eh, proces evropského semestru. A tento rozšířený harmonogram eh, tomu výrazně pomůže. Návrhy na zesílení tohoto harmonogramu bude klíčem k tomuto procesu. Chceme eh, zapojit ministry členských států do diskuze o zkušenostech. Není tajemstvím, že pouze část těch eh, doporučení pro jednotlivé státy je implementována. Potřebujeme účinnější implementaci v souladu s, eh, s tím eh, komise stanovila ten takzvaný revizi toho takzvaného tupeku a sixpeku. Hovoří se také o dalších, eh, tu, o dalších možnostech zlepšení, přičemž já vím, že vy jste se tím eh, začali již zabývat. A v radě rovněž je připravenost eh, o tom hovořit. Měli bychom zahájit plodné diskuze s parlamentem v brzké době. Již jsem zmínil strategii EU 2020. Rada dospěla k závěru že tento rámec pořád je platný, že je stále důležité implementovat strukturální reformy v členských státech, abychom stimulovali růst a produktivitu. Naše rozvojové cíle by měly být zapracovány do jednotlivých ehm, iniciativ a politik, včetně evropského semestru. Očekáváme podrobnější návrhy od komise později v průběhu našeho předsednictví. A pokud jde o bankovní unii, tak eh, tam byly přijaty některé důležité kroky, abychom přerušili nebezpečný vztah mezi banky a státem, který byl jedně, jednou z příčin finanční krize. Uvedu příklady. Evropská centrální banka přijala plnou dozorčí eh, pravomoc v rámci jednotného dozorčího mechanismu. A po dokončení, po, po dokončení tedy práce na e, SRM, nyní je možné e, e prostřednictvím těchto nástrojů umožňovat lépe napomáhat e, růstu pro, a předsednictví se bude snažit eh, vytvořit optimální podmínky pro fungování těchto nových nástrojů bankovní, eh, směřování bankovní unii, tak, aby tato bankovní unie byla rychle plně provozu schopná. Tato nová bankovní unie by měla být zárukou eh, finanční stability, která je pak důležitá pro podnícení ekonomické aktivity a um, úspor. Těším se na uh, dobrou spolupráci v budoucnu. A teď se chci ještě pozastavit uh, nad regulací finančních trhů, což je klíčové k zajištění prostředků pro reálnou ekonomiku. Bude se hovořit o strukturálním, re, strukturálních reformách v bankovním sektoru, snaha omezit vzájemnou závislost velkých bankovních skupin, a omezit také riziko pro daňové poplatníky. Budeme se snažit, aby banky i nadále financovaly reálnou ekonomickou aktivitu a růst. Budeme se usilovat o dosažení politické dohody v průběhu našeho předsednictví. Další otázkou jsou všechny kroky potřebné ke zlepšení eh, oznamování a transparentnosti ve finančních transakcích s cenými papíry, dohled nad těmito trans, nad transakcemi eh, takzvaného stínového bankovního sektoru. Chceme se dohodnout s parlamentem na eh, této regulaci ještě do konce předsednictví. Dále je tu eh, směrnice o platebních službách, kterou budeme dokončovat, respektive se brzy eh, chystá eh, trialoka dohoda parlamentu s parlamentem do konce předsednictví. Chceme-li obnovit důvěru ve finanční systém, musíme zajistit jeho integritu. Integritu finančních trhů, zabránit jejich zneužívání. Snad se nám podaří dokončit diskuze s vámi, aby bylo možné obnovit důvěru v integritu jednotlivých ukazatelů, benchmarks, eh, které hrají eh, klíčovou roli při důvěře v, v smlou, finanční smlouvy a transakce. Chystá se také výměna názoru ve snaze, eh, které směřují opět k, ve snaze o vytváření finanční, jednotného finančního trhu Dále. Asi jste si všimli, že v poslední době již se nezaměřujeme, jsme se nezaměřovali tolik na daňové úniky, ale spíš na vyhýbání se daňové povinnosti. To znamená omezování daní e, právními legálními prostředky posledních měsících se nám podařilo hodně. Je tu například eh, směrnice o správní spolupráci. Do roku 2018 Evropská unie prakticky ukončí eh, možnost utajených bankovních operací. Dále směrnice o ceřinných společnostech odstraňuje mezery v eh, danění firem. Oficiálně schválíme pozměňovací návrhy příští týden. Pokud jde o tuto oblast, tak navážeme na práci italského předsednictví. Bychom zabránili přesouvání zisků v Evropské unii. V tom navazujeme na práci ehm, skupiny pro kodex eh, jednání, zejména pokud důležitým aspektem je, jsou jednání s třetími zeměmi. Ve své předsednické roli Lotyšsko bude věnovat obzvláštní pozornost daní z finančních transakcí. 11 členských států bude pokračovat ve spolupráci a předsednictví napomůže této práci, jakož i dialogu mezi účastnickými zeměmi a neúčastnickými státy. tato daň z finančních transakcí by měla eh, vstoupit v platnost, ale musíme zabránit ehm, zkreslování trhu a delokalizacím. Evropský parlament eh, sehrává důležitou roli při dynamické implementaci evropské agendy. A já se těším na úzkou spolupráci, nebo jedině společným úsilím budeme schopni hájit zájmy našich obyvatel. Těším se na další dobrou spolupráci s vámi a těším se na vaše dotazy. Thank you, Mr. Děkuji. My jsme mm, připraveni s vámi spolupracovat a děkujeme za vaše Ehm, připomínky, za váš program. Ehm, nyní dám slovo prvnímu řečníkovi za EPP, eh, e koordinátor Vás. Děkuji, pane předsedo. Pan eh, ministře, vítejte v našem eh, hospodářském výboru. Vy jste hovořil o mnoha různých tématech a protože jsme na začátku vašeho předsednictví, Ehm, Děla, vedeme tedy debatu, mm, proto by mě zajímaly podrobnosti ke dvou tématům. Lotyšsko v minulých letech se vstoupil e, do měnové unie jako tehdejší zpravodaj vím, že tento úspěch e, znamenal e, konsolidaci rozpočtu a reformní proces, který předcházel tomu vstupu. Ehm, mě by zajímalo, jak v rámci eh, předsednictví v Ekofinu chcete zajistit, aby tyto reformy eh, pokračovaly i jinde v Evropě. Druhá otázka, vy jste zmínil, možná trošičku k prohloubení, Evropský parlament a rada budou ehm, uvažovat o Evropském fondu pro strategické investice jak chcete eh, zajistit, aby toto bylo úspěšné v příštích měsících a jak chcete zajistit, aby nejlepší projekty v Evropě eh, byly zvoleny pro eh, poskytnutí těchto garancí. Děkujem. Vy jste řekl, že jsme právě zahájili naše předsednictví, to je pravda, ale v Lotyšsku jsme zahájili nejenom nové předsednictví, ale také naše eh, vláda je velmi nová a byla eh, tady potvrzena v listopadu po volbách. Co se týče o konsolidaci a EFS, mandát pro tento fond je přilákání dalších investic do evropské ekonomiky. Máme kohezní fondy, máme prostředky na vědu, ale nemáme dostatek prostředků na strategické investice. A tento fond je vytvořen s cílem přilákat strategické investice vytvoření tohoto fondu nemění pakt stability nebo sixpack nebo twopack. Eh, ta legislativa bude nadále platit, ale bude přinášet nové investiční příležitosti pro všechny členské země na jedné straně, na druhé straně to nemění potřebu strukturálních reform v členských zemích. Komise nabídla posoudit projekty. Projekty budou posuzovány také Evropskou investiční bankou. Investiční banka má značné zkušenosti pro posuzování různých projektů. Eh, multiplikační faktor je důležitý. Financování je možné pouze pro ty agentury, které mají minimálně uh, rating, minimálně no, rating A nebo AAA. AAA. Hlavním partnerem je Ruská investiční banka a již proběhlo první setkání pracovní skupiny. Uh, Začneme politické diskuse v březnu s členskými státy a pak uvidíme, do jaké míry budeme schopni posoudit tyto projekty, aniž bychom přišli o dobré projekty a abychom dodržovali rating AAA, který by garantoval multiplikační efekt. Děkuji nyní jménem SND Kostas Mavridis. Já hovořím jménem frakce SND. Nejprve chci vám srdečně poděkovat, že jste přišel. Eh, přejeme hodně štěstí a eh, v další spolupráci budu se skoncentrovat na dvě témata. Konkrétně se to týká bankovního sektoru a priorit, které jste předložil jako letické předsednictví. Bankovní unie patří k důležitým tématům. Mm, poslední rozhodnutí soudního dvora je e, důležité v souvislosti s rolí trojky. Také e, v parlamentu jsme Ehm, proběhlo tedy mm, hlasová, proběhne hlasování a ehm, tady je důležitá ekon, demokratická legitimita. Tady bych eh, mě zajímaly vaše zkušenosti v roce 2013. Byly tragické zkušenosti na Kypru. Evropská centrální banka byla takovým tím věřitelem poslední záchrany a bankovní unie byla pod obrovským tlakem. Se dostala pod obrovský tlak. Další bod. Tomu se říká tedy rovné příležitosti, eh, rovné výchozí podmínky pro konkurenci. Když nebudou garantovány vklady centrální bankou a jenom členskými státy, myslíte, že si, že Ehm, věřitele na periferii budou schopni garantovat vklady a pokud to ano, tak se ptám, jak to ehm, vypadá ve srovnání s možností garancí ehm, centrálních věřitelů. My bychom chtěli vyvážený systém. Zajímalo by nás, co o tom soudíte. Ale nechci tady mluvit o tom Grexitu v této souvislosti. Ano, mé odpovědi budou eh, se nejenom eh, koncentrovat na bankovní unii. Ano, bankovní unie eh, patří k našim prioritám. A jak jste zmínili, mm, v minulém roce byly učiněny důležité kroky mm, k tomu, aby byla bankovní unie ustavena. 4. listopadu podnik Mm, Evropská centrální banka mm, využila svých dohledových pravomocí mm, v jednotném dohledovém eh, mechanismu po celkovém posouzení, které bylo podmínkou toho, pro tento krok. A byly posuzovány ukazatele a několik bank pak muselo eh, zlepšit eh, svůj objem kapitálu a to znamená, že banky pak mohou eh, lehčeji poskytovat úvěry a financovat ekonomické aktivity. Jednotný mm, mechanismus dohledu zároveň nemůže být něco, co nás i uspokojí. Musíme tento mechanismus vylepšit a <clears throat> musíme aktivněji pracovat na posílení spolupráce mezi Evropskou centrální bankou, eh, národními centrální bankami a eh, úřady pro eh, dohled nad bankami, tak abychom byli schopni lépe posoudit modely fungování bank tak se můžeme vyhnout eh, zopakování tomu, aby se zopakovala situace, která se eh, vyskytla na Kypru eh, a v sektoru bankovním. Budeme se těšit na spolupráci se všemi dalšími aktéry v této věci. Děkuji. Ani trojce. Nebylo nic řečeno. Otázka týkající se trojky. Musíme vyčkat na zprávu čtyř předsedů. Ta, na ní se pracuje a na základě této zprávy pak členské státy um, rozhodnou o tom, jaké mají být učiněny další kroky. Děkuji. Další řečník jménem EKR, pan Bernd Luke. Já ano, pane ministře, srdečně vás vítám na měnovém ekonomickém výboru Evropského parlamentu. Nejprve bych chtěl vás oslovit ve vaší funkci jako prezident ECOFINu. Chtěl bych se vás zeptat na tom, jak vy posuzujete poslední sdělení Evropské komise k otázce flexibility v paktu stability a růstu. Víme, že v současné době stojíme před velkými problémy s Francií a Itálií. Francie mm, mm, má tady se toho dělá více při korektuře mm, deficitu. Stále znovu eh, tady nedochází eh, k tomu, aby naplňovali zadání, co se týče středně dobého rozpočtu a cílů s tím spojeným, co se týče Itálie. Tady máme podobnou situaci Itálie. Vlastně středově cíly 2015 by měla dosáhnout, ale teď se to nepodaří, takže z tohoto sdělení teď vyplývá, že Francie dostane, mm, že tady budou určité částky do růst strukturních reform, které se ohlásily, měla by se tam skonzolidovat slabá místa Moje otázka tedy zní, jak eh, posuzujete vy mm, eh, tuto flexibilitu, kterou žádá komise a která, kterou souhlasí? Druhá otázka tady ve vaší funkci jako minister financí Lotyšska. Lotyšsko prošlo těžkou krizi eh, v současné době, tady bylo to finanční krize 2008-2009. Tenkrát vaše země eh, eh, splnila přesně bod do bo, mm, poslední tečky zadání Evropské unie, přitom musela překonat obrovské zátěže. I bylo to zátěže pro obyvatelstvo. V době stanovené se vám podařilo, že deficit se dostal pod hranici 3%. Proto moje otázka na vás jako zástupce eh, lotyšské vlády, jak eh, svým voličům a vašemu obyvat, vašim obyvatelům vysvětlíte, že v Evropě se nebude měřit podle dvojího měřítka, měřítka velkých zemích a jedno měřítko pro země menší. Děkuji. Eh, ano, odpověď na první otázku. Mé funkci eh, prezidenta Ekofinu. Podporuji sdělení komise, týkající se flexibility, která má posílit pakt stability a růstu. A Fond pro strategické investice ten neovlivní eh, pak stability a růstu. V žádném případě toto sdělení Toto všechno mm, vyjasňuje členským státům a je tady stanoveno, jak komise bude posuzovat jednotlivé ukazatele. A toto posouzení je předpokladem mm, Eh, mm, takovou výsadu, pardon, výsadu Evropské eh, komise, rada eh, se nemůže začlenit do tohoto procesu posuzování a máme v úmyslu zorganizovat diskuzi s komisí, budeme naslouchat, podíváme se na jejich zprávu a zvážíme, jaké dopady má. A pak od komise budeme očekávat posouzení situace, Pokusíme se zjistit, jaký je, jaké je stanovisko ministrů, jaká je tady mm, atmosféra, názory mezi ministry k tomuto vývoji. A jedna z možností byla také učinit změny v současné legislativě. Jsme potěšeni, že komise využije flexibilitu bez změn v legislativě. Sdělení ukazuje velice jasně, že pakt stability a růstu a fiskální disciplína e, jsou stále platné, strukturální reformy musí být v každém případě provedeny. A k druhé otázce. Dvojí standardy, e, finanční e, řemena. Nemyslím si, že Toto sdělení komise eh, stanovuje jakési dvojí standardy. Požadavky týkající se flexibility, flexibility budou stejné pro všechny země. Thank you. Děkuji. Ještě jsem... Mám čas? Ne, váš čas vypršel. Myslel jsem, že ne. Alde, koordinátor Silvi máte slovo. Bonjour, monsieur le ministre. Já vás zdravím, pane ministře. Děkuji, že jste se mezi nás dostavil. Dovolte mi položit vám obecnější otázku. Velmi korektní přednášk, proslov, kde jste řekla všechny ta, všechna ta klíčová stola, slova, stabilita, Lisabon 2020 a tak dále, ale nemyslíte si, že dnešní situace je daleko závažnější? Některé členské státy nerespektují své závazky, rozpočtové disciplíny, míra nezaměstnanosti, která je znepokojivá ve velké části evropské eurozóny, i když to z části z důvodu eh, národních chyb, eh, útoky na nezávislost centrální banky. Myslíte, že můžeme takhle dál spolu žít? To není jenom ekonomická otázka, ale nemyslíte si, že je vaší zodpovědností předsedy Ekofinu připomenout všem velmi důrazně všechny závazky, které eh, přijali, to znamená sdílet společnou měnu a k tomu je potřeba, aby lidé přestali se vyjadřovat pouze k vlastním eh, občanům. Máme eh, tady jaksi ta ty jednotlivé zodpovědnosti, jednotlivá čísla pro jednotlivé země, ale nebylo by dobré připomenout všem kolegům z dalších zemí, aby se vrátili ke společnému přístupu? Když není možné se potom eh, vrátit a pokračovat eh, tak jako předtím. Kā eh, <clears throat> es Ano, já jsem již eh, ve svém projevu zmínil, ve svém projevu, že situace snadná není. Ekonomická situace je nadále složitá. A tato situace je dopadem krize 2008-2009. Nejsme v tom zdaleka jediní. No, jak se z této situace ven. Lotyšsko uplatnilo finanční disciplínu, provedlo strukturální reformy. Mnoho financí směřovalo k investicím v průběhu krizového období. Toto financování bylo ze strukturálních fondů, ale nemůžeme překonat krizi pouze jedním jediným prvkem, fiskální disciplínou nebo strukturálními reformami. Potřebujeme také investice. A pro mnoho členských států jsou k dispozici fondy soudržnosti. Návrh komise, který podpořila Rada struktura fond pro strukturální investice. Tento fond přístupní prostředky pro všechny členské státy. Bude k dispozici všem. A to je také jedna z odpovědí, jedno z řešení. ECOFIN je odhodlán přijmout nezbytnou legislativu do března letošního roku. A již jsme s předsedou výboru zabavili o tom, že můžeme začít bezprostředně po přijetí, eh, po dokončení tohoto trialogu. A já jsem přesvědčen, že tento investiční plán se může stát jedním z řešení pro omezení nezaměst, snížení nezaměstnanosti a posílení růstu. Samozřejmě to nevylučuje i jiné metody zajištění růstu, aniž by došlo ke zvýšení státního dluhu. Potřebujeme fiskální disciplínu a strukturální reformy.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 Samozřejmě je vždy snadné tady kritizovat vlády, že to nebo to nedělají. Problémem je, že v jednotlivých zemích je realita různá, jsou tam e, různé míry nezaměstnanosti, podpora investic a tak dále. Nelze zapomenout, mm, že um, někdo je dobrý, někdo špatný žák. E, Lotyšsko je dobrý žák, mm, Eh, škrtli, snížili o 20% minimální mzdu, je to je jenom 300 euro. To už je nejnižší, i tak nejnižší míra. 25% eh, eh, byl pokles um, hrubého hlavního produktu, takže já bych byl raději, kdyby Lotyšsko bylo špatným žákem. V této souvislosti musím říci, že flexibilita, možnosti flexibility Mm, jsou signálem, že vzhledem k této realitě se něco musí dělat. Není možné, aby se dělala politika, která by toto splnila. Já eh, mám problém s tím, proč některé země se výjímají z těch disciplinárních opatření. Portugalsku musíme například zvýšit investice. Jsou u nás velice nízké a flexibilizace toho paktu by byla pro Portugalsko velmi dobrá. Ale deficitní země jsou vyňaty a proto jsem chtěl mm, mm, pož- eh, rozšířit tyto možnosti na naše země. Dluhy bylo řečeno, že evropská eh, že proběhne Evropská konference o, pro veřejné dluhy s ohledem na řecké volby. Někteří mm, experti se domnívají, že to má smysl. V Německu eh, bylo slyšet, že některý nebo jiný stát možná nebude bude moci se vyrovnat s příslušnými dluhy. Co si o tom tady myslíte vy? Především chci trošičku korigovat. Nezaměstnanost je pod 10%. A za to poslední dva roky je v podstatě stejný. Během krize bylo asi 20 Fiskální disciplína. Stabilizace, pak stability a růstu. My máme možnost to srovnávat. Když srovnáme situaci v roce 2008 a 2009 a nyní, v Lotyšsku kroky, které jsme museli přijmout, se setkali s um, přísnou kritikou v Lotyšsku, neměli, nemohli jsme se s nikým srovnávat a teď vidíme, že náš růst a rozvoj je velmi důležitý. nejsme v žádné zvláštní situace, také jsme um, měli problém s nezaměstnaností, s nezaměstnaností mládeže, s volným pohybem, protože lidé odcházeli z Lotyšska. Je ale pozitivní, že máme jeden z nejvyšších, jednu z nejvyšších um, mír růstu. Čtyři roky po krizi vstoupili jsme do eurozóny a kromě toho s možnostmi, které máme díky kohezních fondů, což je asi 70 našich investic, jak jsme přilákali soukromé investice. Naše podniky obnovili svoji důvěru ve stát a začali zase investovat. Investice bez strukturálních reform, bez disciplíny by vedly jenom k dalším dluhům. O to jde. Další pan Alemans má slovo. I'm um, sorry. Uh, thank you, for Děkuji. Já mám otázku na uh, lotyšské předsednictví. Minulý týden jsem um, slyšel od ministra výboru Ovko, že se něco bude muset změnit. Mám pocit, že chcete být jaksi nejlepším a v dnešní debatě jsme slyšeli, že co se týče flexibility, tak chcete proto, aby všichni mohli využívat flexibilitu, ale není to naprosto, pra- není to úplně pravda. Um, a trojka zase. To byla, um, jste odpověděl hezkým jménem předsednictví, ale co budete dělat v příštích měsících? Zítra bude Mm, otázka s eh, panem Dragim ohledně skupování státních dluhů, ECB. A v kontextu EU máte nějakou vizi, co by se mělo dělat? Eh, zase snažíte se být eh, jaksi nejlepší, ale ne, ne, ne přečnívat. Když mluvíte, mluvíte, vy jste z malého státu EU, který prošel tvrdým úsporným programem budete během svého předsednictví prostě dělat to, co komise říká, že byste měli dělat, tedy ty úkoly, které vám komise dává? Ehm, když mluvíte o flexibilitě, tak říkáte dobře, že ehm, by mělo padnout rozhodnutí, ale my od vás, ehm, že od vás toho nemůžeme moc očekávat, nebo se mýlím? Christian Kalins. E, tātad e, tas e, vērtējums, ko jūs devāt, ir. Ano. To, co jste řekl, to, co tu zaznělo, bylo kritické, ale taková jsou pravidla. A jediný příspěvek ECOFINu k flexibilitě je organizovat diskuzi o, eh, na téma vzdělení komise a vyjádřit názory ministrů financí. Ale teď k tomu, co komise říká, že se má dělat a co ne. tak eh, jak já tomu rozumím, tak předsednictví má určitý mandát a my musíme vyslechnout názory všech členských států a vzít je v potaz. V průběhu našeho předsednictví to učiníme a já nemohu předjímat, jaké názory zazní mezi členskými státy. Ale jakožto ministr financí Lotyšska se domnívám, že musíme pokračovat ve finanční disciplíně a strukturálních reformách. A sdělení Evropské komise o flexibilitě vyjasňuje interpretaci některých věcí. My jsme hovořili ze zástupci komise. Oni se nesnaží úplně nahradit eh, pakt pro růstu a stability nebo ho nějak uvolnit. Komise nenavrhla žádné změny tohoto paktu pokud je řeč o prioritách, tak to chci říci, že jednou z našich priorit je posílení interního vnitřního trhu energií, digitálního trhu. Lotyšsko je na čtvrtém místě celosvětově, pokud jde o pokrytí internetem. a pro firmy je důležité mít jednotný komunikační trh a to je jedna z našich priorit. Thank you. And now Christiani Karis. Christiani Karis, prosím. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit lotyšsky. Ano, pane ministře. Dnes jste ministrem financí Lotyšska a jste předsedou rozpočtového daňového výboru v Lotyšském parlamentu za, premiéra, za premiérství pana Domrovského. Vlastně jste velmi kompetentní v otázkách, o kterých tady hovoříme. Tady v ehm, Evropském parlamentu Někdy se nacházíme v podivné situaci a vedeme takové pseudodiskuse mezi těmi, kdo podporují finanční disciplínu na straně jedné a těmi, kteří podporují více investic na straně druhé. Zdá se, že si musíme vybrat mezi tím, abychom byli racionální, rozumní, anebo investovali. A někteří z poslanců si sdělení komise interpretují jako um, to, že se teď otevře uh, dveře a budou se pořád vydávat a vydávat a vydávat. Ale uh, můžete nám vysvětlit, um, uh, co s tím, jaké budou dopady tohoto, jestliže mm, neuděláme prostě nic. Děkuji za tuto otázku. Ano, myslím si, že obojí mm, půjde ruku e, v ruce. A jako předseda rozpočtového výboru v Latvijském parlamentu si myslím, jsem e, navštívil tenkrát rozpočtový výbor v Evropském parlamentu a říkal jsem, že je možné Eh, sloučit úsporná opatření a investice. A myslím si, že tyto věci opravdu mohou jít ruku v ruce. Mohu říct, že jsme aplikovali úsporná opatření a učinili strukturální reformy na jedné straně, ale některé zdroje jsme uvolnili, které jsme pak použili pro investice eh, proto, abychom mohli kofinancovat fond eh, kohezní, eh, investice do fondu kohezního. A eh, investice v tomto období rostly, nebylo jich méně. Měli jsme toto období dohledu, celý proces dohledový proběhl eh, eh, z mm, Evropské unie a všechny Celé toto financování, které jsme měli k dispozici, jsme nasměrovali eh, tak, že jsme kofinancovali kohezní, pro, projekt kohezního fondu a to nám umožnilo splatit půjčku Mezinárodního fondu eh, dva roky dříve, než se původně plánovalo. Takže jsme stimulovali růst a míra nezaměstnanosti se začala snižovat. Na jedné straně se to zdálo být logické, protože eh, jsme snížili eh, personál administrativní o 20%, ale na straně druhé Eh, začaly růst investice a po tři roky jsme byli nejrychleji rostoucí a rozvíjící se ekonomikou v rámci Evropské unie po provedení těchto reform. A podle výsledku z roku 2014 jsme první nejrychleji se rozvíjící země v eurozóně 2,4 a zdá se, že tento dynamický vývoj bude i pokračovat v roce 2015. Proto velmi věřím, eh, že eh, strukturální reformy, investiční a úspory by eh, proti sobě neměly stát. Je to součást jednoho balíčku. Ano, kofinancování znamená, že se nám podařilo uspořit a tím, že se, sniži, tím, že se snížily výdaje, nenavyšoval se uh, rozpočet. Děkuji. A další řečník, Nina Džil, řečnice. Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, za to, že jste nastínil priority. Měla bych tři body. Uh, za prvé, to, co se týká investičního plánu. Vy jste se eh, předtím zmínil, eh, že jste vedli politické diskuse s členskými státy. Myslím si, že je klíčové, eh, že tady je flexibilita mezi členskými státy, takže tyto státy kládají peníze do investičního fondu, který musí být kompenzován v jejich národním rozpočtu. Myslím si, že to je důležitá věc, že to takto existuje. A pak jste řekl k financování projektu, že se budete koncentrovat na ratingy a a myslím si, že to, co se skrývá za eh, tímto novým investičním fondem, eh, znamená, že se podíváme na projekty, které nemohly mm, přitáhnout eh, financování bank. Myslím, že je důležité, abychom se tomuto věnovali jako v evropské přidané hodnotě. Za druhé, jako zpravodajka mm, k otázce fondu peněžního trhu jsem zklamaná, já jsem neslyšela, že byste se zmínil o těchto věcech mezi vašimi prioritami. Tento návrh už je na stole od září 2013. A italské předsednictví vyvinulo značné úsilí, aby se snažilo přemostit tuto mezeru mezi různými názory, stanovisky v radě a e, výkon Ekon o tom bude hlasovat 23. E, e, února. Takže si myslím, že je to důležitý investiční nástroj, který by mohl být užitečný v Unii kapitálových v CMU. Takže bych byla ráda, kdyby se nás ujistil, že tato složka, že s ní bude zacházet jako s prioritou v rámci vašeho předsednictví. A mm, e, když se podíváme na rozdílná stanoviska, tak si myslím, že je ve vaší zodpovědnosti, abyste dosáhli dohody mezi členskými státy a abyste začali s vyjednáváními s parlamentem. A konečně krátce ještě na, na závěr. Mm, vítám váš eh, závazek eh, zdanění zvláště národních podniků, ale jsou tady ještě některé překážky, které mm, jsou dost důležité a eh, komisař Moskoviči se zmiňoval o zprávách jednotlivých zemí, o tom, jaké zisky generují členské státy. Vedly se diskuze kolem černých seznamů daňových rájů. A také role auditní společnosti. Ráda bych věděla, které z těchto oblastí si myslíte, že pokryjete a jaké je vaše stanovisko během vašeho předsednictví. Děkuji. Ano, paní Jill, vy jste se zmínila o velmi důležité otázce. je důležitá i pro Lotyšsko, tedy otázka zdanění. Složka týkající se daní je velká. Lotyšsko podpoří eh, tyto složky co nejdříve a jsou velice rozsáhlé, ale jsme odhodláni, protože naše zkušenost nám říká, že na začátku krize jsme byli konfrontováni s stínovou ekonomikou, úniky daň, daňovými a um, nedávných letech se toho hodně udělalo v našich zemích v rámci eh, legislativy, abychom eh, eh, tyto jevy odstranili. Hodně víc úsilí jsme vyvinuli, dali jsme hodně kompetencí daňovým správním úřadům tak, aby mohli bojovat proti daňovým únikům. Schválili jsme legislativu Zero Declaration mm, nebylo ale možné, to, co nebylo možné zlepšit za poslední 20 let a teď to bylo schváleno. A je to velmi důležitá věc proto, aby bylo možné bojovat proti um, kriminalitě a daňovým únikům. Také jsme zavedli přišli s prohlášeními, která dávají možnost vysledovat nerovnosti mezi oficiálním příjmem a eh, skutečným eh, výdaji. A myslíme si, že tato daňová složka bude jednou z našich priorit a budeme na ní velmi aktivně pracovat, tak abychom to posunuli dál. Nemohu teď eh, jmenovat konkrétní složky z celé řady složek, ale eh, až to bude možné, tak se s tím posuneme jako předu. Ptal jsem se ještě na ty fondy peněžního trhu, to je velmi důležitá věc pro mě. Děkuji. Já es domāju, ka mēs varam pārsniegt eh, laiku, jo šis arī tiešām ir svarīgs. Já se domnívám, že i toto je důležité téma. MMF, um, fondy peněžního trhu. Um, musíme poděkovat italskému předsednictví, které na tom odvedlo spoustu práce na tomto tématu, překonali různé rozpory, jiné problémy ovšem trvají a nebyli jsme schopni dosáhnout společného stanoviska na tomto tématu. My jsme požádali komisi, aby navrhla řešení pro te, témata, která se protiřečí a jakmile dostaneme tyto návrhy, tak začneme pracovat bezodkladně a pokusíme se dosáhnout dohody s členskými státy. Tyto rozpory um, bohužel nebudeme schopni překonat bez um, nových návrhů od komise. A také je důležité um, najít si hodnocení dopadů komise v důležitých otázkách. Děkuji. Parlament bude hlasovat, jak jsem řekla, na Mm, bilaterní schůzce parlament očekává trialog, že začne, samozřejmě na základě mm, stanoviska parlamentu a mm, obecného přístupu rady. Čekáme se na vaše příspěvky, abychom se pokusili finalizovat toto nařízení do konce semestru. Pro tento výbor je to priorita. Ivan Maletič. Ano, pane předsedo Ekofinu. Mám rovněž eh, dotazy. Jedna se týká překvapivého zvýšení hodnoty švýcarského franku. To některé eh, země, jako například Chorvatsko a Polsko, dosti zaskočilo. Vzhledem k, k tomu, kolik lidí má dluh v této měně, tak se teď ocitají prakticky v dluhové pasti. Jaké kroky by bylo možno přijmout? Máte mm, záměr něco udělat? Další otázka se týká nového fondu pro strategické investice, který odpovídá nové politice soudržnosti, tato nové investiční politice jaké máte plány, aby se zabránilo překrývání mezi politikou soudržnosti a novým fondem pro strategické investice? Aby tento nový fond byl pouze doplňkem a nikoliv nahrážkou evropských eh, fondů soudržnosti. Děkuji. Tātad eh, jautājumā par eh, i... Co se týče švýcarského franku a úvěrů, je to důležité téma. A je smutné, že se to vyvíjí tímto směrem ale pokud plánujeme nějaké kompenzační mechanismy, tak to bude muset platit evropský daňový poplatník. Minulý parlament šel opačnou cestou. Mm, schválením legislativy o bankovní unii. To je úplně opačný směr. Evropa se rozhodla, že nebudeme zachraňovat ty, co pracují ve finančním systému. Branky se musí zachránit sami s pomocí mm, bail-inu mm, velkými investory. Evropa ukázala cestu finančnímu trhu a mm, to říká, že každý je zodpovědný za um, věry a každá instituce je zodpovědná za své úvěry. A to není správné řešení um, vořit jednu metodu pro bankovní instituce a jinou pro jednotlivce. Já jsem ministr financí a věc je v tom, že Lotyši čtí občané se na mě obrací, že měli eh, vklady v ruských rublech, protože máme měli 12% úrok na těch vkladech, ale teď je v Rusku krize. A co můžete udělat jako ministr financí? Ehm, abyste zachránil své úspory. Já mohu ale jenom odpovědět tak, že pokud si jste zvolili svobodně eh, dát si vklady do ruských rublů, tak za to nejsou zodpovědní daňoví poplatníci. My tedy nebudeme intervenovat, protože mm, tyto kompenzační mechanismy jsou v protikladu s mm, rozhodnutími mm, bývalého Evropského parlamentu, co se týče bankovní unie. a banky se musí pomoci sami pomocí nástrojů pro bail-in. A teprve poté mm, lze používat stabilizační mechanismus nebo může intervenovat ECB. Nemůžeme nabídnout nic jiného jednotlivcům, protože všechny peníze jsou nakonec peníze daňových poplatníků. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, nejprve kompliment. Ehm, já jsem si všimnul, že ta, té bankovní strukturální reformě je velká dynamika na straně lotyského předsednictví. To vítáme a doufáme, že, eh, že to projde parlamentem, tak mm, pak eh, budou, začnou jednání s radou za vašeho předsednictví. Moje otázka. Posledního půl roku ehm, došlo k dramatickému oddělení eh, střednědobých inflačních očekávání v eurozóně od inflačního cíle těsně pod 2 To znamená, že minimálně finanční trh nevychází z toho, že mm, ty eh, věci, které jste jmenoval, které jsou nutné jako strukturální reforma, nebo také kvantitativní uvolnění měnové politiky, budou, že budou stačit, aby zabránili tomu, aby se eurozona dostala do určitého typu japonské krize. Eh, předseda eh, Evropské centrální mm, banky Draghi varoval, že nebude schopen sám pouze s nástroji ECB zabránit takové eh, japonské krizi. První otázka by byla, necháte se za, svého, za své předsednictví po šesti měsících jak si měřit podle toho, do jaké míry eh, se, ta, eh, se posunula ta inflační očekávání a cíl ECB z vašeho hlediska, co je možné finančním trhům a obyvatelstvu Eh, nabídnout jako další nástroje, eh, včetně mm, investičních fondů, aby se ta, abych se ta očekávání stabilizovala, abychom se znovu dostali na růstový kurz. Eh, Děkuji vám za, za tento vznesený dotaz. Pokud jde o Evropskou centrální banku a opatření deflace inflace, tak já se eh, eh, jedním z, jednou z funkcí ECB je podle jeho mandátu omezování rizik. Členské státy nemají jiný měnový nástroj k dispozici a proto ECB jsem přesvědčen, že bude nadále pracovat v souladu se svým mandátem. Není žádný důvod ke znepokojení. A pokud jde o rychlý, rychlé směřování k bankovní unii, tak to může přispět i k celkovému oživení. Chci zmínit i lotežský případ a ještě se vracím k otázce pana Karinče. Všechny tyto případy, ty, tyto situace musí jít ruku v ruce. Nezávislost Lotyšské centrální banky byla klíčová pro překonání krize v Lotyšsku. Myslím, že musíme zajistit eh, nezávislost centrálních bank a chránit ji. I u nás byly určité pokusy o omezení této nezávislosti centrální banky. Ale nakonec eh, převládl rozum a Pozitivní výsledky ukazují, že jsme měli pravdu. Role eh, Evropské centrální banky je obdobná. Zkušenosti ukazují, že Ruská centrální banka splnila své úkoly velmi dobře. A máme tu ještě dva, dvě žádosti v rámci Catch DI. Uh, ich wollte... 20 sekund. Yes, of course. Um, um... 20 vteřin, ano. Chtěl jsem se ještě doplňkově zeptat. Vy jste skutečně ho názoru, že na nulové úrokové hranici, kterou jsme dosáhli, je možné eh, eh, oddělit inflační očekávání cíli 22%, že to skutečně nepředstavuje žádné nebezpečí? Eh, es domāju, ka eh, tas eh, patreizējā situācijā risku nerada. Un arī jūs tā. Já jsem přesvědčen, že ze stávající situace Pokud jde tedy o možnost oživení růstu, tak základním nástrojem k tomu v tomto semestru je Evropský fond pro strategické investice. který umožní financování reálné ekonomiky. A ještě jsou tu dvě žádosti v rámci CashDI. Pan Zíle jako první. Takže týká se to Junkrova plánu. Může se nám líbit nebo ne, ale bude schválen v průběhu lotyšského předsednictví. To sebou přináší několik věcí. Pokud selže tento plán, budeme zodpovědní. Pokud uspěje, tak samozřejmě za to potom si zodpovědní lidé zaslouží chválu. Proto je důležité ho nastavit správně. Jak, je, jak bude nastaven? Já se obávám, aby většina těch projektů nebyla realizována na zá, v západní Evropě oproti periferním zemím, protože samozřejmě soukromý kapitál chce mít svoji návratnost investic. Možná není tak eh, výhodné, rentabilní investovat v jiných oblastech, které, i když by to mohlo být dobré z geopolitického hlediska. Děkuji, pane předsedo. Včera pan prezident Obama hovořil o krizi, která začala v Spojených státech, rozšířila se do Evropy a říkali, že tuto krizi definitivně překonali, mají uh, již silný růst, a lepší situaci, pokud jde o nezaměstnanost, než v, kdykoliv v uplynulém, v uplynulém čtvrtstoletí. Ale v Evropě jsme pořád ve stejné situaci, pořád sedíme, hašteříme se mezi sebou, snažíme se srovnávat aktivity v různých zemích, jako, jako, žá, jako žáci, kteří se hádají o to, kdo z nich je nejlepší a vytahují se. Spojené státy se této situace dostali, protože mají společnou měnovou politiku. Sdílejí také dluhy jednotlivých států, mají společnou fiskální politiku. A nepodkopali svými reformami vzdělávací systém a střední vrstvu, ne, nevedlo to k většímu sociálnímu vyloučení. Myslíte si, že můžete udělat něco v průběhu tohoto semestru, abychom se posunuli blíže úspěchu eh, Spojených států? To znamená, abychom spíš spolupracovali, než se mezi sebou hádali? Tātad eh, šie divi jautājumi varbūt kaut kur. Děkuji za tyto dva dotazy, které se tak trochu doplňují, ne, ale překrývají. Budu se snažit dodržet svůj čas um, a možná překročím, tedy odpovím vlastně zároveň. Pokud jde o Spojené státy, tak míra nerovnosti ve Spojených státech je mnohem vyšší než v jakémkoliv státě Evropské unie. Jistě není snadné se dohodnout v rámci EU, ale žijeme v jediném období historie, kdy, se mezi, kdy mezi sebou v Evropě neválčíme. Není snadné se dohodnout úplně na všem, ale alespoň již proti sobě nevedeme války. k otázce pana Zileho. Myslím si, že ne, že takové riziko nehrozí. Je důležité, aby je zmínit, že tedy 80% fondů soudržnosti jdou do nových členských států. A na to nezapomínejme. Nové státy se bály, že eh, ta prostředky vyčleněné na soudržnost budou omezeny, ale nestalo se tak. Čili soudržnost pořád je k dispozici členským státům, stále ji mohou využít. A jinak eh, pro všechny členské státy platí, že je důležitý rovnoměrný rozvoj všech států. Jistě, že některé velké projekty ve velkých eh, zemích budou, ale zároveň budou i velké projekty v menších zemích. Třeba Rail Baltic. Někdy se zapomíná na 70 miliard eur vyčleněných pro malé a střední firmy. 200 miliard, dohromady 70 miliard na malé a střední podniky. Takže já si myslím, že nakonec eh, ta distribuce financí bude poměrně rovnoměrná. Je důležité zaručit, aby také jsme měli k dispozici takové financování investic, které nepovede k větším výdajům ze státního rozpočtu. Spíše bychom se měli koncentrovat na eh, privátní financování. Že ty investované prostředky by měly mít určitou návratnost. Jaká jsou hlavní rizika? Evropa bez základních investic. Všichni máme zájem na dalším rozvoji vnitřního trhu. Firmy členských států mezi sebou obchodují. Pokud začne sta- stagnace ve starších zemích, tak nové státy z toho nebudou mít žádný přínos. Hlavní otázkou politiky soudržnosti je zajistit rovnoměrný rozvoj Evropské unie. Já jsem přesvědčen, že budou prostředky z Evropského fondu pro strategické investice i pro nové státy. Thank you. Děkuji panu um, předsedovi za velice plodnou výměnu eh, názorů. A i poslední otázky ukázaly, že otázka investičního plánu byla otázkou klíčovou, velmi důležitou. A teď eh, jen oznámím, že v pondělí příštího týdne ve tři hodiny bude tady komisař Katán, aby nám nastínil návrh komise a budeme se těšit na to, že se začne s diskusemi a jednáními o obsahu tohoto legislativního návrhu a to brzy. Děkuji vám za účast, za priority, které jsme tady nastínili a musím trvat na tom, nebo musím říct, že eh, i závěry eh, složky eh, fondu finančního trhu je relevantní, stejně tak jako ostatní legislativní složky, na kterých pracujeme. A myslím si, že je důležité i to, co jste říkali o tom, jak sdělení týkající se flexibility může přispět k tomu, že se vyjasní pravidla pro všechny Zcela sdílím eh, tento názor a pak i z ekonomického hlediska si každý to může interpretovat, ale toto je nástroj, eh, kde se stejným způsobem interpretují pravidla pro celou Evropu a je to důležitý krok ku předu a i lotyšský komisář k tomuto přispěl. Takže důležitá, důležitý pokrok. Eh, doufáme, že ECOFIN přispěje k dalším diskusím. Monetární měnová politika je v kompetenci Evropské centrální banky mm, a mm, tady máme usnesení, které vyjadřuje toho, jak je důležité, aby míra inflace, aby to bylo nízké, mm, takže musí být těsně nebo těsně pod cílem 2% a to je důležité. Musíme užít všech um, opatření, tak jak je to uh, možné v rámci mandátu uh, Evropské centrální banky a usnesení, ale jak jste říkali, plně uh, s tímto souhlasíme, věříme v nezávislost Evropské centrální banky. Takže děkuji za vaši účast, výměnu názoru. spolupracujeme i nadále a přeji vám úspěch do um, Ehm, vašeho semestru. Ukončuji zasedání, začneme opět 15 hodin. Děkuji. See you later.